dal, ob, udělal obrovskou změnu, aby také udržel pracovní příležitosti, aby je udržel v novém směru, v čisté dopravě a v dopravě, která bude kompatibilní vzhledem k výzvám, kterým čelíme. A to je absolutní dekarbonizace našich výrobních odvětví. Děkuji vám mnohokrát a teď má slovo paní Niebler na minutu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Eh, pane zástupce komise, dá vážené kolegyně, vážení kolegové. Důležité je, aby hodnoty CO2 pro lehká užitná vozidla, osobní vozidla eh, byla přizpůsobována tak, abychom provozovali automobily s úsporou energie, jenom tak můžeme dosáhnout našich klimatických cílů. Ale mezní hodnoty, které jsme dnes skladili pro rok 2025, roku 2030, musí být reálné a musí klást reálné podněty a pobídky. A proto jsem souhlasila s komisí, eh, která prostě zohledňuje 30% snížení emisí do roku 2030, aby se mohlo zabezpečit, že pracovní příležitosti v automobilovém průmyslu a v srovnovatelských odvětvích zůstanou zachovány. A Chtěla bych říct ještě jednu věc. Celosvětově neexistují žádné srovnatelné normy. Při infrastruktuře pro elektromobily pokulháváme ve všech členských státech, protože tady máme gigantickou potřebu po elektřině, ale nemáme i dostatečně, dostatek těch nabíjecích stanic. Je třeba hledat další dobré alternativy pro úsporu CO2 a je třeba, abychom také vytvořili pobídky pro Eh, alternativní energetické zdroje a nesoustředili se pouze eh, na vozidla. A já budu proto hlasovat proti, eh, protože nechci, aby, chci, aby jezdí v autech, které se budou vyrábět v Evropě. Pani bardzo, teraz přechodíme do procedury Catch Máme tři... Děkuji vám a teď začneme s postupem Catch the Eye. Jsou tady tři Paní Šojdrová jako první, prosím. Kolegyně a kolegové, změny klimatu vedou občany i nás politiky k větší citlivosti vůči životnímu prostředí a je to tak správné

ale není přijatelné tak ambiciózní navýšení do roku two thousand and thirty jak navrhuje dohoda z trialogu. děkuji. děkuji paní děkuji vám pane předsedající. E, přes pokrok, který jsme zaznamenali v minulých letech, tak 500 tisíc osob v Evropě ročně umírá kvůli znečištění vzduchu. Hlavní města Evropy vysílají signál. Potřebujeme být ambicioznější na globální úrovni, aniž bychom zase na druhé straně vyhr, e, vystavovali nebezpečí konkurenceschopnost našeho průmyslu. E, parlament parlamentu se podařilo získat dohodu snížit emise o 37,5 u nových vozů a 30 u užitkových vozů. Eh, předseda upozorňuje řečníka, aby hovořil pomaleji. Jsem přesvědčen, že tato ambiciozní čísla budou znamenat eh, inovaci eh, v automobilovém průmyslu a že to půjde rukou v ruce s nulovými a případně nízkými emisemi. Děkuji vám. jako ostatní głos zabierze pan zdrojewski proszę bardzo jedna minuta. To nie jest e, optimální rozwiązání, to jest... Pane předsedající, toto není to nejlepší e, řešení. Toto je kompromis a kompromis není to samé jako optimální řešení. Kompromis znamená, že e, se tady musí počítat s určitými náklady. Na jedné straně zelení politici tlačí na rychlou implementaci, na lepší ochranu klimatu. Na druhé straně automobilový průmysl ukazuje na to, že toto bude velice nákladná věc. E, pak jsou tady ještě odlišnosti mezi našimi členskými státy. Jsou tady země, které mají velmi e, vyvinutý automobilový průmysl, křeslo a budou tím pádem mít jiná stanoviska než ostatní. Také máme velké rozdílnosti, co se týče technických údajů, nákladů a výsledků. Vypočítávání nákladů eh, se eh, probíhá velmi zvláštním způsobem a to není úplně dobré. Děkuji. A teď pan komisař má slovo, prosím. Prosím, pane komisaři abyste se vyjádřil v závěru diskuze. Pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, děkuji vám za tuto rozpravu, která znovu prokazuje význam této legislativy. Dovolte, abych znovu eh, zdůraznil, že teď máme klíčový další nástroj pro to, abychom eh, naplnili eh, cíle z pařížské umluvy a z našich vlastních dokumentů. Takto legislativa tady není proto, aby chránila pouze náš, naše životní prostředí, ale aby také pomohla evropskému průmyslu, aby se v rychle měnícím se globálním trhu dokázal udržet v konkurence schopném eh, postavení a ty normy pro nová auta a nové užitkové vozy budou znamenat eh, nová pracovní místa, eh, nové výdaje, nové Eh, nákupy aut ze strany eh, spotřebitelů a další pozitivní jevy. Budou tady silné ekonomické benefity eh, pro spotřebitele, kteří nejenom budou moci dýchat čistší vzduch, ale zároveň i ušetří finanční prostředky. Radujeme se z tohoto výsledku, který představuje výsledek našeho společného úsilí. Musím říct, že i některé eh, příspěvky šly tímto směrem. Jdeme eh, směrem ke správnému cíli a musím jenom říct, že podporuji, aby jsme, eh, abyste se k tomu vyjádřili pozitivně. Nemáme čas, potřebujeme rychle jednat a to také od nás naši spoluobčané očekávají. Děkuji panu komisaři a teď paní zpravodajka. Děkuji, pane předsedající, všem kolegům a pane komisaři chci se ještě vyjádřit k několika věcem. Přestaň Eh, říkat, eh, že eh, více investic ze strany podniků bude znamenat nákladnější vozy. Je tomu jinak. Ukázalo se nám i v studii o dopadech, že tady jsou finanční pozitivní důsledky takovýchto investic pro spotřebitele. Také to řekl znovu komisař. A výhody pro spotřebitele jsou evidentní v této legislativě a já bych očekávala, že někteří eh, poslanci, kteří zde dnes hovořili, budou vědět eh, víc o tom, o čem máme zítra hlasovat. Eh, hovořilo se o některých věcech, pan, například pan Conwell z EKR si vůbec neuvědomuje, že toto je součást širšího balíku legislativních nástrojů, které se zabývají více sektory a že se tady vůbec nesoustředujeme výhradně na mobilitu či osobní vozy opravdu dochází ke změnám, investice spějí k novým eh, možnostem a ukazuje se, že Evropská unie například může vyrábět baterie i eh, v, uvnitř svého prostoru. Jsem skutečně eh, ráda, že poslanci, kteří byli z kraje méně ambiciozní, teď hovoří o tomto kompromisu pozitivně. Já jsem totiž přesvědčena, že toto byl původní ambiciozní cíl tohoto tohoto parlamentu změnit věci, měnit věci a věci se budou měnit. Podívejte se jenom kolem sebe, jak na eh, modely, eh, které pomalu mizí, na nové, které se objevují. Ty věci se výrazně změnily i v posledních měsících, co se emisí týče. A závěrem bych řekla, eh, pracujme i nadále, abychom přitahovali investice na tento kontinent do Evropské unie, abychom měli nutnou infrastrukturu infrastrukturu, dobíjecí stanice a technologie, abychom mohli plně eh, budovat eh, síť eh, výroby baterií na našem kontinentu. Děkuji všem za příspěvky, děkuji pane komisaři za vaše slova a za veškerou pomoc, kterou komise prokázala. Děkuji vám za tuto rozpravu, za vaše závěrečná slova. Tím končím tuto rozpravu a hlasování proběhne zítra a chci poděkovat všem, kteří v této rozpravě vystoupili. Přechodíme do kolejného punktu pořádku obrad. A nyní, dámy a pánové, můžeme přejít k dalšímu bodu na našem programu, což je práva poslanců Panceriho, pan Predy, Engela a Gerence. Jde nástroj pro sousedství a rozvoj a mezinárodní spolupráci. A prvním řečníkem na mém seznamu je pan Pancery. Jako jeden ze zpravodajů. Prosím, máte čtyři minuty. Ale počkáme ještě okamžik. Místce. Grazie. I prosím bardzo, tak. Děkuji vám, pane předsedo. Zítra budeme hlasovat o novém nástroji pro sousedství a rozvoj a mezinárodní spolupráci. Jde o velmi důležitou zprávu, která by měla určit, jakým způsobem je poskytována evropská pomoc třetím zemím. A v tom období 21 až 27 v podstatě jde o prostředky vyšší 90 miliard. Je to výsledek velmi dlouhé vyjednávací práce a kompromisu mezi všemi politickými skupinami. Díky tomu jsme získali postoj, který je vyvážený eh, v ohledně těch různých finančních nástrojů, abychom získali co nejlepší možnou kontrolu ze strany Evropského parlamentu. To je bod, který je potřeba zdůraznit, to je ta zpráva. Návrh komise eh, navrhoval pouze prováděcí akty, v rámci těch stávajících eh, programovacích dokumentů, což znamená, že parlament by mohl se vyjadřovat pouze k právním nástrojům a komise by si ponechala ty prováděcí pravomoci. To není dostatečné, proto jsme tam trvali na aktech přenesené působnosti, eh, které budou muset předcházet těm programačním dokumentům. Je to strategická volba, a samozřejmě jakékoliv změny budou předmětem eh, ještě zkoumání parlamentu. Politika sousedství, která představuje eh, velmi důležitý, eh, důležitou dimenze vnějších vztahů Evropské unie. A tento nástroj pro sousedství by měl umožňovat velkou flexibilitu pro to, aby bylo možné velmi rychle mobilizovat finanční prostředky, které mají podporovat své zvláštní vztahy se státy v našem sousedství. Kromě toho také 22 miliard eh, vyčleněno na tento sektor eh, v rámci toho nadcházejícího víceletého finančního rámce představuje 24%. Pro africké státy předpokládá pro státy AKT prostředky po té, co se podaří dosáhnout nové dohody eh, nebo revize dohody z Kotonu. Tyto prostředky mají zejména na boj s chudobou. A tady to bude představovat 92 eh, 95 eh, projektu, co se týče migrace. Tady zdůrazňujeme důležitost holistického přístupu, dlouhodobého přístupu, abychom řešili hluboké příčiny migrace, ať už zákonné nebo nezákonné. A odkazujeme tady tak klimatické změny, takže vycházíme z potřeby přijmout politiky, které se opírají o lidská práva, tak, aby migrace probíhala bezpečným a zákonným způsobem. Dále také nožeme důležitost eh, klimatických změn, včetně respektu dosažených dohod, zejména té pařížské. A na to mají 45 eh, těch prostředků celkově vyčlení na klimatické změny, tak jak to navrhovala komise. Další prioritou Kromě lidských práv je také klauzule přerušení pomoci určité zemi, pokud bude docházet k porušování těchto principů. A dále, co se týče té části tato nástroje pro mír a stabilitu, tak tady zase jsou prostředky, které mají být využívány pro vytváření podmínek, které mají garantovat udržitelný rozvoj a tyto prostředky nemohou být využívány pro pořizování eh, zbraní nebo munice. Byla to velmi eh, významná práce, která trvala mnoho měsíců a z tohoto důvodu bych chtěl poděkovat všem, všem mým třem spoluspravodajům, kteří jsou podepsáni pod touto zprávou a doufám, že tento návrh bude schválen velkou většinou. Děkuji a teď pan Kristian Preda, také čtyři minuty. Děkuji vám, pane předsedající. Ti, kteří sledovali naše diskuze zblízka eh, v našem výboru, tak vás jistě nepřekvapí, že jsem byl eh, ze čtyřech spolu ten jediný, který byl od samého počátku skeptický. A já vám chci říct, jak ten skepticismus vznikl. Parlament eh, před víc než rokem jasně vyjádřil své stanovisko a chtěl jasná na eh, jasné nástroji pro humanitární pomoc, eh, sousedské eh, politiku dobrého sousedství, předvstupní pomoc a tak dále. Nicméně komise toto stanovisko nevzala vůbec v úvahu a přišla s návrhem, který teď před námi je, který združuje deset zhruba nástrojů, které existují. Evropská lidová strana se v lednu 2018 vyjádřila proti jednotnému nástroju, nástroji a to jasnými slovy. Bylo by podle tehdejšího prohlášení EPP iluzorní si myslet, že takováto, takovýto přístup bude fungovat. EPP také zdůraznila, že naše politika dobrého sousedství, která má přímý dopad na běžný život evropských občanů, bude podkopána, zvrácena, pokud tady nebude jednotný jeden nástroj pro její scelování. My jsme se v dobré víře zavázali odpovědným způsobem pracovat E, na zlepšení návrhu komise. Byla to práce dlouhodobá vzhledem k tomu, že toto je komplexní e, téma, kde se e, združují nejrůznější, často protichudná stanoviska a přání. Byla to skutečná revoluce, jakým způsobem měla být vnější pomoc nadále financována. A tato revoluce také odpovídá na žádosti našeho parlamentu, to znamená mít více prostředků pro neočekávané výzvy. A rovněž eh, jsme eh, přišli s novými návrhy na roli parlamentu, na to, jakým způsobem by měly být jasně definovány konkrétní cíle a jakým způsobem eh, mapováno využití prostředků. My následně se nám podařilo eh, přijít s návrhem koherentního rámce prostřednictvím eh, právě využívání aktů v přenesené pravomoci. Stanovili jsme ambiciozní a jasné cíle pro vnější pomoc a lidská práva a prosazování demokracie byly klíčovými cíly. Rozpočtová odpovědnost eh, Eh, nás vedla k tomu, že jsme o 4,4 celkovou obálku zvýšili, také jsme tam začlenili záruky eh, pro politiku dobrého sousedství a subsaharskou Africi, Afriku. Eh, rovněž obeč, občanská společnost a lidská práva jsme posílili a Eh, z deseti eh, a rovněž jsme zvýšili eh, nutnou rezervu. Závěrem bych chtěl říct, že lituji ovšem postoje zelených během hlasování v AFETu. My jsme přijali nějakých více jak 250 pozměňovacích návrhů z vaší frakce a 380 e, e, pozměňovacích návrhů předložili dohromady spolu zpravodajové. To je něco, co se tady nikdy nestalo. To, co chci říct, a to, že se frakce zelených nakonec držela hlasování, nechápu tento přístup. Je to historický rekord. Vy chcete rozbít tento nástroj? Já bych opravdu očekával odpověď z vaší strany. Co s touto zprávou, s tímto nástrojem chcete, chcete provést. Děkuji za pozornost. Pan Engel. A teď má slovo pan Engel také na čtyři minuty jako spoluzpravodaj. Maybe you, you can change the, the Možná se budete muset přemístit. Pane předsedo, to jsou zázraky technologií, které nás tady dostihly i takto pozdě. Myslím, že všichni víme, proč jsme teď tady, i když musím poznamenat, že tady nejsme v příliš hojném počtu a přitom je to zpráva, která představuje přibližně 100 miliard euro v období 100 miliard euro a to v období sedmi let. A Možná, že to ani není tak kvůli to možná, že ta nepřítomnost tolika kolegů je eh, z důvodu toho, že jsme tady v téměř posledním týdnu, máme tady hodně věcí k projednání. A teď mi dovolte, abych se vyjádřil k samotnému textu této zprávy. Myslím, že je to text který jsme vyjednali a který odpovídá ambicím komise, když komise prezentovala svůj původní návrh. My všichni jsme zapojeni do politiky sousedství a rozvojové mezinárodní spolupráce. Setkali jsme se také například s našimi africkými partnery, který, kteří nám říkali, že by si nedokázali poradit bez těchto před, eh, nástrojů sousedství a měli by problém s financováním svých projektů. Konsistentnost těchto nástrojů je také důležitá. Je to něco, co je podmíněno eh, řadou mm, principů a to zůstává jen dále pozitivní, ale přesto přetrvávají určité pochybnosti, protože přestože nebo i pokud bude schválena tato zpráva zítra, tak eh, Eh, eh, není eh, dáno, že dosáhneme kýženého stavu. Jde o to, jestli se podaří vůbec tyto prostředky do víceletého finančního rámce zařadit. Je známe, že Francie, ale i jiné státy se staví proti. Pokud tady nebude prakticky ta vyčleněna tato rozpočtová rezerva, tak tento nástroj existovat nebude. Takže by bylo dobře, kdyby parlament mohl posílit eh, svou výzvu také na adresu komise. A to s tím, že je naprostou demokratickou nezbytností tyto prostředky vyčlenit a že rada si to konečně bude muset uvědomit. A nesmí zůstat eh, zabetonovaná v postoji, který bych nazval postkoloniální ze strany těch hlavních odpůrců Eh, zaslení do rozpočtu. A dále, pane předsedo, jde o otázku toho, jestli komise měla jednotný postoj eh, k této problematice nebo ne. Nemohu se zbavit eh, dojmu, že v průběhu posledních několika měsíců komisař a jeho spolupracovníci zastávali Eh, postoj, že to je posvátný nástroj, jako kdyby to byl nástroj, který má existovat sám o sobě a eh, že pokud by nebyly vypadat dostatečné prostředky, tak by ztratil na významu. Ale my přece víme, že je to eh, stanovené smlouvami a že to není možné změnit čistým rozhodnutím parlamentu. Tady hovoříme o navýšení prostředků o 24% na politiku sousedství a vlastního kabinetu komisaře pro rozšíření a sousedskou politiku přicházely návrhy, které by vlastně měly podkopat tu existenci tohoto jednotného nástroje. Proto by mě zajímalo, jestli existoval jeden jednotný postoj kolegy a komisařů od začátku, anebo ne, protože v opačném případě je potřeba si klást otázky o tom, jak kolegium komisařů funguje. V každém případě jsem velmi rád, že se nám podařilo dospět k společnému konsistentnímu textu a byl bych rád, kdyby byl zítra schválen při hlasování. Děkuji a teď zpravodaj pan Gerenc, Prosím. děkuji, pane předsedající. Eh, nejprve bych chtěl poděkovat eh, spolu s eh, Vykonali jsme velmi dobrou práci za těch šest posledních měsíců, ale práce to nebyla vůbec snadná. Podařilo se nám předložit vám výsledný text ještě před koncem tohoto volebního období. Chtěl bych také poděkovat úředníkům výboru DEVE, výboru AFET, výboru JURY za jejich profesionální přístup, za jejich kompetentnost, loajálnost, odhodlání a eh, odhodlání, které opravdu prokázali během celého tohoto období. Musím říct, že to je nejkomplikovanější text, který kdy z výboru AFET vystoupil. A e, byly to navíc vlastně tři výbory, které se podílely na jeho vypracování. Byla to celé riskantní záležitost. Bylo to riziko, protože jsme svěřili e, tento text třem výborům a čtyřem spoluspravodajům. Bylo to riskantní, protože jsme si dali slovo, že vystoupíme z těch eh, již eh, Eh, v obvyklých eh, cest, eh, protože jsme se chtěli snažit sloučit své stanoviska k tomuto textu a ono to vlastně nebylo vůbec jisté, že k tomu dojde. Paní Mogherini řekla hned z kraje, že politiky zůstanou ve své, ve své podstatě, ale že se změní metody. A my jsme tady eh, prostě vsadili na tu změnu a do, myslím, že se nám to až do posud poměrně dobře eh, podařilo. Víc z vyježděných eh, zažitých kolejí to je trochu něco jiného, co znamená, že je třeba rozpočtem pokrýt určité nové Eh, priority eh, a zajistit, aby Evropský rozvojový fond eh, byl byl svým způsobem překopán. My jsme si řekli, že budeme udělovat lekce demokracie celému světu a přitom jsme vlastně ani nedokázali v provádět eh, ten Evropský rozvojový fond. Víc eh, větých kolejí znamená také eh, si uvědomit, že se jedná o úplně jiné výzvy v roce 2021 až 2027 než výzvy stávající. A vyjít z vyježděných kolejí znamená také, že Eh, si musíme uvědomit, že státy a komise nemohou odvést veškerou práci sami. Peníze je něčím, jsou něčím, co, čeho se nedostává úplně všude a že tedy je zapotřebí vyzvat soukromý sektor, aby eh, také eh, tak trochu pustil chlup, aby eh, dal určité prostředky směrem k rozvoji. A to je právě to, co tento nástroj chce způsobit v závěru a proto také E, věnuje více prostředků e, veřejné podpoře rozvoje. Chtěl bych závěrem říct ještě to, že e, ty hlavní cíle parlamentu jsou také posíleny pokud eh, tedy eh, parlament schválí naše doporučení. Chtěli jsme respektovat eh, evropský konsensus v oblasti rozvoje, podařilo se to, podařilo se také respektovat práva Evropského parlamentu tím, že jsme se pokusili začlenit stanoviska, která jsme přijímali v této věci v posledních letech a, a to vůbec není málo, ehm, jsme napřed oproti radě, jsme připraveni. Ehm, my jsme si vytkli za cíl, že skončíme před koncem volebního období, že předložíme eh, koherentní zprávu ohledně budoucnosti vnějších vztahů, vztahů eh, spolupráce, dobrého sousedství a mezinárodní eh, spolupráce. Děkuji za pozornost. Děkuji vám a jménem výboru eh, rozpočtového paní Rubial. Ano, děkuji mnoho. Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Náš příspěvek ze strany rozpočtového výboru byl v zásadě eh, uvést do souladu návrh Evropského parlamentu s ohledem na víceletý finanční rámec 2020 až 2027. My jsme navýšili příspěvky pro nový nástroj eh, zaměřený na boj se změnami klimatu. Došlo tam k narostu 35 a také došlo k nárostu téměř o 4 miliardy euro eh, v případě akcí směřovaných do Afriky. Také jsme eh, se snažili Eh, dodržet maximální 10 miliardovou prahovou hranici, abychom zabránili nerovnováhám vůči jiným fondům a nástrojům. A eh, také ty případy, kdyby Evropský parlament měl schválit použití eh, rezervy. Rovněž s Evropskou investiční bankou jsme odsouhlasili použití minimálních dluhopisů, aniž by došlo k narušení toho nástroje. Rovněž také jsme pracovali na Fondu pro udržitelný rozvoj, snažili jsme se nastavit takové nástroje, které budou eh, směřované proti podvodům, abychom narušili ty slabé mechanismy. Děkuji mnohokrát a nyní pan komisař Mimica. Bez mikrofonu. Děkuji, vážený pane předsedo, vážení poslanci. V první řadě bych chtěl poděkovat zpravodajům a vám všem za tu efektivní práci, kterou jste realizovali v rámci výrobu výboru AFET a výboru pro rozpočet, kdy jste pracovali na tomto důležitém návrhu. Já jsem rád, že tato zpráva obecně podporuje ty ambiciozní návrhy Evropské komise. Zejména vítám podporu Evropského parlamentu eh, vůči eh, soudržnějšímu a odpovědnějšímu nástroji. Hlas Evropy ve světě bude zaznívat hlasitěji a priority budou lépe naplňovány díky tomuto nástroji. Priority, jako je politika sousedství. Subsaharská Afrika, boj s chudobou, udržitelný rozvoj, migrace, podpora lidských práv a demokracie, boj se změnami klimatu, ochrana míru, zachování míru. Také s potěšením konstatuji, že Evropský parlament ponechal investice jako jeden ze způsobů, které je možné mobilizovat pro realizaci těchto cílů. Osobně jsem přesvědčen, že rozpočtové vyčlenění EEDF posílí rozpočtovou a dohledovou úlohu Evropského parlamentu. Obecně mám pocit, že všechny tyto aspekty přispějí k tomu, že tento nový nástroj naplní naše cíle a závazky s ohledem na novou evropskou světovou strategii a globální agendu 2030 v kontextu začlenování politiky pro sousedství a financování, kde eh, to Evropská komise jednomyslně navrhla a prosazuje, tak tady bych chtěl znovu říci, že jednodušší, efektivnější struktura našeho vnějšího financování nespochybňuje politický význam žádné jednotlivé geografické či tematické politiky. Ne, naopak, my chceme maximalizovat dopad každé jednotlivé politiky a budovat naši schopnost mobilizovat další zdroje tam, kde jsou nejvíce potřebné. To je důležité, zejména chceme-li reagovat na nepředvídatelný vývoj, na předvídatelné události, například v našem sousedství. V dlouhodobém měřítku programování zajistí propojení mezi jednotlivými cíly udržitelného rozvoje, zájmy Evropské unie, zájmy našich partnerů. Tento proces se může přetavit v hmatatelné výsledky jedině pokud bude dostatečně flexibilní. Zároveň také vítám politické ambice této zprávy zaměřit se na hlavní priority, jako je lidský rozvoj či boje se změnami klimatu. Zároveň se ale domnívám, že takové cíle by měly být spíše inspirativní a nikoli právně závazné povinnosti, protože jinak je tady riziko, že naše vnější aktivity se velice omezí v tomto přesně definovaném rámci. Já oceňuji a prosazuji ambici Evropské unie jako mezinárodního aktéra a věřím, že v tomto návrhu je to dostatečně promítnuto a oceňuji vaši podporu. Nicméně s ohledem na agendu 2030 95% cíl možná není realistický. Je potřeba zde ponechat dostatečnou míru flexibility, abychom mohli naplnit ambice Evropské unie v případě předcházení eh, konfliktů, zachování míru či spolupráce s průmyslovými zeměmi. Já myslím, že mm, stanovení právního závazku 92% to už je dostatečně ambiciozní cíl ze strany komise. Komise je připravena spolupracovat s Evropským parlamentem a proskoumat jak nejlépe prosazovat úlohu řízení a dozoru a jak vést udržitelný dialog na politické úrovni. Toto je náš důležitý cíl a také se musíme snažit zajistit interinstitucionální rovnováhu. Nicméně já se domnívám, že vytváření nějakých dodatečných vrstev, dodatečných úrovní institucionální kontroly a nadměrné používání aktů při přenesené pravomoci takový cíl nenaplní. Naopak, přispěje to k tomu, že fungování takového nástroje bude příliš složité. Klíčové je zachovat dostatečnou flexibilitu. V tomto případě potřeby zahraniční politiky a komponenty pro rychlou akci a pro rychlé kroky by měly zůstat zachovány v rámci toho neprogramového pilíře. Jak je to v případě stávající rezervy eh, současného fondu, tak je potřeba mít potřebnou kapacitu, abychom mohli eh, včas a rychle reagovat na ty nečekané potřeby, které jsou tak běžné v rámci vnější činnosti v oblasti našeho sousedství. Já si tedy nemyslím, že nealokované prostředky pro nově vzniklé výzvy a priority by měly být snižovány. A stejně tak ta jejich mobilizace by neměla být více komplikovaná. Já se těším na nadcházející debatu a na zítřejší hlasování. Děkuji mnohokrát. Yeah. Děkuji, pane komisaře. Teď je na řadě paní Šáke za výbor INTA. Děkuji, pane předsedo, kolegové, pane komisaři. Aby byl eh, rozpočet pro zničení pomoc transparentnější, je velmi potřebné, takže když komise navrhla regální reformu, tak jsem se k tomu stavila otevřeně, ale eh, co jsme požadovala od toho dne, je, že jediný způsob, jaký můžeme posoudit, jestli ta nová takzvaná architektura, která propojuje tyto rozpočtové položky do jednoho nástroje, je účelná, pouze pokud budeme vědět, eh, jak ty peníze budou zpravovány. A to je pořád slabina návrhu komise. My jsme něco navrhli, ta řídící skupina mezi komisí a <clears throat> Evropskou službou pro vnější činnost, je evidentní, že to lze ještě dále vylepšit, ale pouze tak eh, aby bylo možné zajistit kondicionalitu u miliard eur, několik miliard eur, protože eh, parlament to musí eh, mít možnost kontrolovat. Tato pomoc představuje pouze 1,6 celkového rozpočtu a proto bylo dobře, aby tyto prostředky nebyly instrumentalizovaná na například řízení migrace, jak se tomu dnes říká, nebo boj proti terorismu. Jsme unii hodnot a principů a to se musí odrážet také v tomto eh, rozpočtu. Děkuji pan... paní Jiménez Barbac za výbor pro kulturu a vzdělávání. Eh, pane předsedo, vážení kolegové, v uplynulých eh, desetiletích bylo evidentní, jakým výzvám čelíme v našem sousedství a nástroj pro rozvoj pomoc a e, sousedství byl jedním z důležitých nástrojů v tomto e, volebním období. Jde o to, aby to umožnilo více flexibilitu a možnost pro Evropskou unii, aby posílila a stala se globálním hráčem. E, té ambice spočívají v naplnění cílů tisíciletí. jako zpravodajka za výbor pro kulturu chci podtrhnout roli vzdělávání, a potřeby vytvořit rovné podmínky pro rovné zacházení. To je jedna z těch hlavních otázek, které musíme řešit také v oblasti migrace. Tady bych chtěla ještě podtrhnout Eh, asociační dohody se státy v našem sousedství. A proto musíme zajistit dostatečné financování pro tento nástroj. Děkuji za výbor Libe, paní Spinelli, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nástroj, o kterém tady diskutujeme, je geopolitický nástroj, spíše než eh, nástroj rozvoje pomoci. Jeho mantra je pomožme eh, migrantům u nich doma, a pomožme těm regionům, které budou reagovat na naše bezprostřední geostrategické zájmy. Musíme si uvědomit, že migrační toky jsou eh, nepravidelné a mohly by se zregularizovat. A z toho eh, vyvstává ta hrozba nelegální, ale také nezodpovědné migrace. Klasická politika rozvoje musí být propojená s externí, ale také dalšími aspekty. A v minulosti to bylo mimo kontrolu parlamentu. Víme, že se mlčelo o válkách za změnu režimy, za změnu režimu v těchto zemích, které vedly k velkému utrpení. Eh, pořád je tady eh, velká míra chudoby a poruší se lidská práva a je potřeba konečně přistoupit od slov k činům. Děkuji vám a teď má slovo za výbor pro ženy paní Forenza také na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Já vystupuji jako zpravodajka pro stanovisko výboru FEM o návrhu nařízení, které probíráme a já eh, velmi příznivě se k tomuto stavím, protože já jsem v tomto mandátu velmi intenzivně spolupracovala s různými mezinárodními subjekty aktivními v této oblasti. Musím říci, že jsem řešila už podobné otázky, které tady zmiňuje zpravodajka za výbor LIBE text, který by se měl snažit prosazovat hlavní zásady Evropské unie, jako rovnost pohlaví, lidská práva, respekt životního prostředí a podobně, se spíše snaží definovat jako vyčlenění fondů pro zvládnutí migračních toků, proto abychom chránili evropské hranice. Navzdory eh, pozitivním výsledkům, kterých bylo dosaženo při vyjednávání s výborem FEN, tak musím bohužel s politováním konstatovat, že finální text představuje krok zpátky nejenom z pohledu otázek výboru FEM, ale také z pohledu Evropské komise obecně. Pokud jde o takové otázky jako násilí na ženách, posilování pozice žen, se ne, neobjevuje nikde v hlavním textu, ale až v těch eh, přílohách. Děkuji, děkuji mnohokrát a slovo má pan poslanec McAllister na jednu minutu. Děkuji, vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážení kolegové. Já jako předseda výboru AFED bych chtěl říci, že v první řadě děkuji všem čtyřem zpravodajům za vynikající práci. Cíl Evropského parlamentu je snad jasný. Chceme zajistit, že vnější činnost Evropské unie bude podložena dostatečnými prostředky, tak aby to mohl být účinný nástroj pro prosazování našich hodnot a zájmů na celém světě. Evropská vnější činnost by měla být koherentní a flexibilní tak, aby e, byly sloučeny nové nástroje a prostředky pro plnění tohoto cíle. My jako Evropský parlament máme zájem vyvážit soudržnost a flexibilitu s posílenou demokratickou osobnost, odpovědností. Já tudíž vítám to, že tato zpráva hovoří o posílení dialogu mezi naším parlamentem, komisařem Mimicou, Evropskou komisí a že zmiňuje použití aktů v přenesené pravomoci jako důležitého nástroje. Děkuji. Děkuji, slovo má pan poslanec Norbert Neuser za SND dvě minuty. 100 euro. 100 miliard euro na 7 let. To je tedy eh, značně velký nástroj a mnozí kolegové to vnímají s velkou skepsí. Pane předsedo, pane komisaři, vážní kolegové, já bych chtěl poděkovat zejména zpravodajům a zejména svému kolegovi eh, Eh, naší politické skupiny, panu Pancermi, se kterým co na tom chce spolupracoval. Myslím si, že ten návrh, který máme před sebou, je velmi dobrý. Byl dohodnut eh, na AFETu a neměl by se znovu eh, podkopávat. Chtěl bych poukázat na několik aspektů, které jsou podle mě z pohledu rozvoje spolupráce důležité. Domluvili jsme se na tom, že 34% celého té alokace půjde na eh, klima, na ochranu životního prostředí, eh, biologické rozmanitosti a eh, boje proti dezertifikaci. Stejně tak jsme to tady stanovili podmínky pro čerpání těchto prostředků a dále jsme řekli, že migrační politika by měla vést k bezpečnosti a ke stabilitě a měla by být podmíněna ochranou jednotlivců, tak jak je stanovena mezinárodním právo a hodnotami Evropské unie. Migrace je vlastně důsledkem konfliktů, chudoby a tak dále a proto bychom měli eh, se zaměřovat na ty dlouhodobé příčiny a proto 10% na řízení migrace eh, nebudou nikdy stačit. E, jako mm, sociální demokraté e, bychom měli zejména přivítat tento nástroj, protože jde také o rovnoprávnost pohlaví, o boj proti násilí na dívkách a na ženách a proto si myslím, že tento nástroj velmi dobrý základ. E, a myslím, že i ta pozitivní reakce neziskového sektoru je výmluvná. Ještě jednou děkuji všem spolupracovníkům. Děkuji a teď za ALDE paní Vekapera, prosím půltorej minut. Minutu a půl, paní Velhapera. Děkuji vám, pane eh, předsedající. Politika eh, dobrého sousedství a nástroje, které ji provázejí, podobně jako eh, předstupní politika, jsou důležité. Během nadcházejícího finančního období buď zajistíme úspěch eh, naší agendy a dlouhodobě udržitelných cílů, nebo to bude obrovský propadák. Eh, parlament je eh, ambicioznější ve svém návrhu než komise my eh, bychom rádi věnovali nemálou částku na eh, boj proti klimatickým změnám. Rovněž jsme chtěli posílit eh, genderovou rovnost a investice do sociálního a lidského rozvoje v oblasti školství a zdravotnictví. Evropský fond pro rozvoj je součástí evropského rozpočtu, což posílí demokratickou kontrolu cílů eh, rozvojové pomoci. Doufám, že to rada potvrdí a schválí. Eh, chceme posílit naší pozici jako globálního hráče ve všech oblastech, například eh, v oblasti spolupráce mezi severní dimenzí a arktickou oblastí, udržitelném rozvoji, rozvoji Eh, lidského potenciálu a genderové rovnosti, dále v vymicování chudoby. Toto budou naše hlavní zásady pro činnost vnějšího charakteru a musíme zajistit, aby tady také byly výsledky. A teď pan Raymond za zelené. Já bych tady chtěl přivítat také Eh, komisaře eh, Hána, který teď přišel. My se stavíme skepticky k tomuto nástroji, eh, kde se zloučilo tolik finančních nástrojů pod jednou střechou. Snažili jsme se našimi pozměňovacími návrhy konstruktivně. Jak říká pan Van Brodo, měli jsme asi 230 pozměňovacích návrhů, 180 bylo od těch čtyřech zpravodajů. My jsme se snažili, pokud to bylo možné, to změnit, mnohé se tam podařilo, to musíme přiznat pravodajům. Myslím, že to jednání bylo velmi konstruktivní, ale potřeba také říct, že kvantitativně to sice souhlasilo, ale kvalita neodpovídala celé řadě oblastí, jako byly boje proti klimatickým změnám nebo rovnoprávnost eh, pohlaví, ale Eh, velký problém byl v tom, že řada těch věcí na pouze v úvodních ustanoveních nebo v přílohách a ne ve vlastním textu a proto jsme se na závěr zdrželi hlasování, my eh, jsme připraveni mm, k dalším jednáním, eh, jsme ještě připraveni dnes večer o tom dále jednat tak, abychom dali poslední impuls tomuto nástroji a doufáme, že bude možné k tomu dát souhlas, ale budou muset být učiněny další závisky. My zatím nevidíme žádnou povinnost tím souhlasit, pokud to nebude eh, nástroj, který eh, bude například pozitivní v otázkách migrace, potom bychom na to nemohli rozhodně přistoupit. Panu bardzo teraz pani Sanchez Caldente, rovněž jedna A teď paní Sanchez Caldente na jednu minutu jménem GUE NGL. Děkuji vám, pane předsedající. Návrh Evropské komise pro eh, unifikaci všech nástrojů vnější eh, Eh, vnější činnosti je skutečným výsměchem našemu parlamentu. Úplně se tady eh, nechala stranou naš eh, žádost, naše usnesení ze 14. března 2018. Proto my naprosto odmítáme tento návrh ve své celistvosti. Sloučení fondů neumožní větší soudržnost naší politiky v oblasti rozvojové pomoci. Tyto peníze budou využity pro obrané cíle a geostrategické cíle. Jsou to obrovské prostředky pro rozvoj a ty půjdou pryč. Budeme se snažit jako e, posilovat hranice. Evropští občané by samozřejmě e, měli vědět, že tímto způsobem už nebude Evropská unie největším dárcem e, rozvojové pomoci, na což bychom mohli být právem hrdi. Teď budou tyto prostředky používány na nákup zbraní, na umístování kontrol a hlídek na našich hranicích. Čím dál tím tím víc opouštíme naše ideály, které byly u zrodu eh, Evropského společenství a pak se divíme, že evropští občané se nám vzdalují. Teď je tady agenda 2030, kterou se opájíme, ale kde jsou skutečné cíle. Děkuji. Pan Salafranka. Eh, děkuji. Já většinou eh, blahopřeji zpravodajům za odvedenou práci ale musím říct, že tady je to něco jiného. Tady hovoříme o vnější politice, která by byla konsistentnější, viditelnější, efektivnější a e, která by měla slou- a pro kterou by měly sloužit ty obrovské finanční prostředky, které jsou e, v tomto nástroji obsaženy. Pokud bychom diskutovali o jednom jediném nástroji, tak by to bylo něco jiného, než kdybychom hovořili o diferencovaném nástroji. Já se domnívám, že že e, potřebujeme e, finanční podporu, e, obchodní podporu, potřebujeme konsistentní podporu a aktivitu, která by nám pomohla se vyrovnat se rostoucími výzvami a naše postoje a hlavní směry by měly být podrženy. Musíme se soustředit na vnější politiky a aktivity Evropské unie. Děkuji vám. Um, Děkuji, pane předsedo. Já nebudu opakovat to, co už řekli zpravodajové a co řekli ostatní řečníci z mé frakce o klíčových pozměňovacích návrzích předložených návrhu tohoto nástroje. Já věřím, že vylepšují tento text a doufám, že rada je bude akceptovat. Já bych tedy chtěla poděkovat zpravodajům zejména Franku Engelovi a Charles Gerencovi, protože myslím, že opravdu výrazně přispívají k podpoře tohoto důležitého nástroje zahraniční politiky. Je to specifická politika zahložená na hodnotách boje proti chudobě, boje proti nespravedlnosti. Mm, ještě několik stručných bodů. Jednak to prostředí, v němž bude tento nástroj se eh, uplatňovat, bude zásadní od dnešní doby do roku 2030 by Evropská unie měla splnit eh, cíle udržitelného rozvoje a cíle pařížské dohody tak, abychom zajistili udržitelnou budoucnost nejenom pro nás, ale pro celou planetu. A Konečně, milí kolegové, toto, bude, toto je asi naposledy, kdy zde hovořím jako europoslankyně po 21 letech, takže bych chtěla mnohokrát poděkovat. Děkuji vám, pane komisaři, a vašim pracovníkům. Bylo mi poctou s vámi spolupracovat. Děkuji kolegům z výboru DV, kolegům z výboru AFED, děkuji zaměstnancům a europoslancům a také Chci speciálně poděkovat dvěma výzkumným pracovníkům z API Galloway. Oni mi řekli, že poprvé dnes měli možnost sem přijít, takže Jim Cowie a Laura Kona. Mnohokrát děkuji. Eh, děkuji, pa... Eh, děkuji paní. Děkuji, děkuji mnohokrát. A nyní paní poslankyně Sargentini, máte slovo. To, dit is een ongelukkige constructie Eh, děkuji, děkuji, vážený pane předsedo. Toto není příliš dobře eh, vypracovaná zpráva. Zahraniční politika a rozvojová politika není to samé. Zahraniční politika se dívá na věci z kratšího pohledu, zatímco rozvojová politika snaží o vymícení chudoby. Sloučení, propojení těchto dvou politik v zásadě znamená, že riskujete, že toho cíle nedosáhnete. Takže Jestliže eh, pan komisař hovoří o tom, že by měl rád hodně prostředků pro flexibilní použití, tak to mě poměrně znepokojuje, protože rozvojová politika nemůže Eh, mít takovéto prostředky, s nimi se bude hýbat v krátkodobém měřítku. Jaký eh, budeme mít plán, pokud se nám tam nepodaří zakomponovat fond pro eh, rozvojovou pomoc? Protože krátkodobé politiky nejsou vhodné pro boj se změnami klimatu. Eh, máme tady ten návrh, aby se 45 mohlo použít na klimatické otázky. My jsme se snažili být v našem návrhu velice konstruktivní a jsme spokojeni, že tam byla zakomponovaná celá řada našich návrhů, ale eh, prosím, tady nám opravdu leží na srdci ten konečný výsledek. Zelení velmi usilovně na té věci pracovali, snažili se o spolupráci a Mm, nevím, jestli jednání s radou a komisí nám opravdu pomůže a přispěje k vymícení chudoby. Děkuji mnohokrát paní poslankyni a nyní paní poslankyně Lézing. Minuta 30. Man kann es ja mittlerweile als Trend bezeichnen, dass die EU Mohli bychom to už vlastně označit i za trend, že ty peníze, které původně byly určeny na rozvojovou pomoc, eh, se teď používají na otázky spojené s migrací nebo Eh, vyzbrojování. Eh, bylo to u Svěřenského fondu pro Afriku, ale teď se to dostává i do, těchto, do té snahy sloučit tyto nástroje eh, se do armády jako rozvojová pomoc. Bohužel to všechno obsahuje návrh komise, ale i v tom textu, který zešel se jednání na výboru, je to obsaženo. Ozbrojeným konfliktem se rozhodně nepodaří vyřešit chudobu. Podle mě to je eh, absolutní konec neutrální krizové pomoci. <clears throat> Ty nástroje teď budou velmi flexibilní, bez možnosti eh, demokratické kontroly a transparentnosti. Z našeho pohledu sloučení všech těchto eh, politik do nového nástroje, včetně rozvojové spolupráce, dojde k podřazení těchto účelů pod eh, geostrategické cíle Evropské unie. Financování vojenských aktérů a tzv. partnerských armád v rámci vzdělávání a jejich nasazení jako jakási přechodná zpráva